Eh, dear colleagues, uh, we're going to... Kolegové, budeme muset začít. Po 25, ale máme tady uh, nějaký, nějakou technickou poznámku Ven Skřipek. Um, thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že řešíme tedy revizi vízového kodu, kodexu, protože mě kontaktoval oznamovatel trestné činnosti, který odhalil korupci v této oblasti a to v ob- ohromném rozsahu. A e, to ve mně vyvolává určité obavy. Hmm. Tlumočníci vám um, chtějí oznámit, že protestní akce trvá dnes již 17 dní a vedení Evropského parlamentu zatím neučinilo žádnou snahu nás kontaktovat a spor vyřešit. Toto zasedání nicméně nebude Eh, negativně dotčeno naším protestem. Nebude však možné zajistit naše služby po překročení předem stanoveného času ukončení tohoto zasedání. Děkujeme za pozornost. Já jsem chtěl poukázat na hm, Eh, šokující případ eh, udělování víz v jednom eh, členském státě. Minulý týden při soudním přelíčení došlo k závažným, byly vzneseny závažné, závažná obvinění, že Eh, člověk, který byl eh, v kontaktu s eh, samotným malským premiérem, nelegálně prodával víza v Libicům humanitární, která měla být zadarmo. Bylo také zjištěno, že generální konzulát Malty v Tripolisu je vyřeš, vyšetřován policisty ohledně pro, prodeje víz. Eh, zavražděna eh, malská novinářka Daphne Garuana Galicia a eh, v roce 2015 napsala článek o tom, že malský konzulát v Alžíru vydával nelegální šengenská víza ukazují, že Malta jich vydala více než 88 tisíc a neznámý počet těch eh, léčebných víz. Abychom to dali do poměru, malá Malta má eh, jenom nějakých 440 tisíc obyvatel eh, od času civilní, tedy občanské války. Pane Škripku, já jsem to, laskavý vůči vám, ale tohle by mělo být součástí rozpravy. To není technická poznámka k výzvému kodexu spíše té vystoupení. Jak dlouho ještě budete jako pokračovat? Protože tohle, protože tohle to není technická poznámka, ale jsem vám laskav. Jste řádným um, členem a pravidelně chodíte, ale ta, ta, takže prosím, myslím, myslím, že jste to e, řekl, tak prosím, um, ehm, byste to už jako uh, mohl ukončit. Dobré, tak minutu. Já jsem byl velice laskav, tak prosím, eh, zkuste eh, skončit za kratší dobu než minutu. Dobrá. Takže Libie je místo, kde eh, tolik tisíc šengenských víz bylo prodáno a a ani premiér, ani policie nevyšetřují eh, ten případ. Takže i eh, místní novináři, eh, kteří podávají zprávy o této věci a čelí mm, trestnímu stíhání kvůli podvodům v některých případech. Ale když byla zabita Daphne Karuna Galicia za takováto obvinění, myslím, že musíme Mm, bedlivě přeskoumat tento případ. Když jsme se na to zeptali komisaře eh, eh, Avramopoulos, eh, když se to zeptala poslankyně Ana Gomez, tak řekl, že nedochází k prodeji žádných víz ve vízi v Libii. Takže vyzývám pana komisaře, aby komisi, aby vyšetřila tento případ kdyby eh, eh, tomuto eh, případu děsnému prodeji víz věřovala pozorovat. Děkuji panu Skripku, dal jsem vám tam prostor a řekl bych, že předseda nové pracovní skupiny pro základní práva, který hm, která vyšetřuje věci v souvislosti s tou zemí, o které jste hovořil. Je tady v místnosti Eh, tak abych eh, s tému, eh, s toho kontaktoval a abyste podal písemnou otázku k tomuto, ale řekl jste to tady velice jasně, takže děkuji vám za to. Říkám, dávám prostor, protože zde pravidelně účinkujete a mm, se řádný předseda. A teď pan Koelio. Děkuji, pane předsedo. Rád bych výboru sdělil následující a vám. O, o malském problému už eh, byla rozprava a mm, na skupině pro přeskum Schengenu a, a na základě eh, požadavku od paní Gomeš. Jsou tam některé eh, závažné obavy, které se týkají toho, jak Malza používá vízový systém. Já teď nebudu komentovat tato zjištění. Nicméně tady principiální otázka, kterou musíme někdy řešit. Je tady problém eh, rovnováhy mezi eh, národními pravomocemi a evropským eh, rámcem vydávat víza je národní kompetence. Samozřejmě jsou nějaká pravidla v rámci národní vnitrostátního rámce, ale my nemáme žádné pravomoci, abychom řekli do členskému státu, že tohle nemůžete dělat. A je taky těžší je to ještě těžší ještě u, eh, v udělování občanství. Mm, viděli jsme tady ty, eh, ta, ta uvinění v těch tiskových eh, zprávách, o kterých kolega hovořil. To je znepokojivé, ale musíme studovat, jaké legální způsoby můžeme použít s ohledem na to, že je to národní kompetence. Doufám, že to pane Skripku trošku zareagoval, ale teď o tom nechci opravdu začínat debatu a mm, pan Kolia se eh, snaží eh, nám být vstříc. Ukazuje to, že tady o něco jde, takže prosím, eh, zkuste písemnou otázku komisaři. A jsou někteří poslanci, kteří o tom tady vědí více. Takže jste určitě přišel s novým, tedy s dobrým příspěvkem, i když to určitě nebyla technická poznámka. A teď první rozprava dne a ta se týká prezentace komise eh, u nového návrhu eh, vízového kodexu. pravodajem je Juan eh, Fernando López Aguilar. Ten vízový kodex stanoví postupy a podmínky pro vydávání víz za účelem krátkodobého pobytu a, a mm, tranzitu na letišti. Víme, že je velice užitečný, protože vyjasňuje tyto podmínky a, a Eh, stanoví eh, úroveň procedurálních práv, nebyl revidován od eh, vstupu v platnost v roce 2010. V dubnu 2014 komise už přijala prvotní návrh na přepracování znění tohoto kodexu, ale vzhledem k odlišným pozicím parlamentu a rady vyjednávání nepokročila. Navzdory značným snahám a vytrvalosti vyjednávacích týmů parlamentu. Takže předložení nového návrhu doplní Eh, předložení sdělení komise eh, o uspůsobení společné výzvové politice eh, k novým výzvám. Teď dám nejdříve slovo zástupci komise a potom dám slovo zpravodaji Juanovi Fernandovi Lopézi Aguilarovi a potom dalším stínovým zpravodajům a poslancům řádným. Hmm. Takže nejdříve požádám komisi, aby zde předvedla slušnou prezentaci. Dobré ráno, děkuji vám, pane předsedo. Ano, skutečně komise představila 14. března eh, ve sdělení svou vizi přizpůsobení vízové politiky novým výzvám. Každoročně navštíví Evropskou unii miliony uh, turistů, 60 milionů bylo vydáno v loňském roce, byli to lidé, kteří přišli na krátkodobé pobyty, takže Evropská unie potřebuje vízovou politiku, která umožňuje lidem navštívit Evropu, a tak, aby to přispívalo ke evropské ekonomice, představuje to asi 10% evropského HDP, eh, cestovní ruch. A zároveň Evropská unie čelí zvýšeným migračním bezpečnostním tokům, a musíme přizpůsobit naši vizovou politiku této nové realitě. Komise chce tudíž postoupit v zajišťování ucelenosti naší vizové politiky s um, externími vztahy, tak aby to lépe sloužilo evropským zájmům, včetně konzistentnosti a synergii vizové politiky s dalšími evropskými politikami, jako je například politika obchodní. Suspensní mechanismus, což je nařízení 539, které, jak víte, bylo v loňském roce revidováno a to tomu přidává ještě další prvek zlepšení vízové politiky. A kromě toho vznikají také nové informační systémy pro hranice a bezpečnost, vstup, uh, systém vstupu a výstupu ETIAS a interoperabilita. To, ty, tyto všechny věci přispějí k omezení nelegální migrace a bezpečnostních rizik. Ve světle těchto skutečností jakékoliv budoucí návrhy přesunutí některých třetí zemí na přílohu 2 musí být zvážen ve světle této migrační nejistoty. Kromě toho, abychom byli efektivnější při eh, filtrování žadatelů, abychom byli schopni detekovat osoby, které by mohly představovat bezpečnostní riziko. Předložila komise 16. května návrh na aktualizaci vízového informačního systému jak víte, tento systém je eh, konzulárními úřady eh, používán. Komise chce zahájit diskuze o digitalizaci celého tohoto procesu. To znamená využívat nové technologie při eh, facilitaci vízového procesu. A to jak v zájmu konzulátních úřadů, tak i žadatelů. K tomu vízovém kodexu tak byl stažen návrh přepracování ze strany komise zacílení návrh, eh, ten byl, představ, byl představen v březnu a tento návrh chce zefektivnit zpracování eh, a bezpečnost, zabezpečení zpracování víc. Jak jsem již řekla, migrační nejistota se změnila od té doby toho návrhu přepracování v roce 2013, ale ten návrh přesto ještě si podržel některé um, užitečné prvky z návrhu komise, z návrhu toho přepracování, které se snaží zjednodušit um, ten proces podávání žádostí. Komise navrhla, aby bylo možné uplatňovat, eh, žádat o víza dříve, více v předstihu, aby eh, lidé eh, přišli, se mohli tedy požádat o, o něco dříve před eh, tou cestou, aby to bylo možné dělat elektronicky, aby obdrželi tu odpověď rychle, aby se tedy zkrátila ta potřebná lhuta. Takže toto je, jsou ta zjednodušení nebo spíš to usnadnění toho procesu. Tak, aby se usnadnily krátkodobé pobyty, tak by byla možnost vydávání víz již na externí hranici, na základě tedy dočasnosti a také za striktních podmínek, aby bylo zajištěno, že bude kandidát náležitým způsobem prověřen. A zároveň, abychom eh, je, měli důvěru k ty pravidelné cestující, aby se nemuseli po každé znovu hlásit. A abychom měli víza, která mohou platit až pět let, tak která umožní opakované vstupy. Další změna, kterou návrh eh, obsahuje, je, že si chceme zefektivnit a zrychlit zpracování stále víc eh, žádostí, která jsou předkládána každý rok a navrhujeme tudíž navýšení poplatku vízova, který zůstal stejný už od roku 2006, z 60 na 80 eur. Komise se domnívá, že to je mírné zvýšení vzhledem k tomu, že je to stále méně než to, co eh, si účtují jiné třetí státy. A s těmito dodatečnými fondy, což je asi 200 milionů ročně, by členské státy mohly zachovat eh, dostatečnou úrovni eh, personálního zajištění na konzulátech a také z toho platit eh, informační systémy, infrastrukturu, aby docházelo k mm, eh, náležitému prověřování eh, žadatelů. A rovněž chceme zajistit, že naše společná vízová politika přispívá ke zlepšení spolupráce s neevropskými státy, pokud jde o návraty nelegálních migrantů, což je jedna z priorit. Navrhujeme, aby se navrhly striktnější podmínky pro zpracování víz, když partnerské členský stát nespolupracuje při eh, navracení, aby existoval transparentní mechanismus, který se bude používat případ od případu na základě vyhodnocení a při zohlednění eh, jasných a objektivních kritérií. Mělo by také být velice zřejmé, že tento nový přístup nebude mít žádné dopady na eh, právo žadatelů se ucházet o vízum. Takže to jsou ty hlavní změny, které eh, ponechají dveře Evropy otevřené pro eh, cestovatele, pro návštěvníky, kteří přichází v dobré víře, eh, ale přitom přizpůsobíme naše pravidla novým výzvám. Těšíme se na diskuze o tomto návrhu s panem Spravodajem, s dalšími poslanci tohoto výboru, aby to přispělo k co nejrychlejšímu přijetí tohoto návrhu. Děkuji a dáme slovo panu zpravodajovi Lopez, panu Lopez Aguilarovi. Uh, Mikrofon. A... Uh, ano, já se snažím tady jak si představit tu záležitost ne poprvé. Víte asi, že už se o tom bavíme nějaký čas se stínovými zpravodaji probíhá to v duchu plodné, těsné spolupráce. Ale ještě zbývá hodně práce. My víme, že mandát se chýlí pomalu, ale jistě ke k svému konci. A za eh, méně než rok bychom měli tuto práci ukončit, dotáhnout. Podívejme se, jaká bude situace po nové iniciativě eh, komise k návrhu nařízení jimž se vytváří komunitární vízový kodex. Sdělení komise vysvětluje celou záležitost. Vízový kodex, jak víte, je klíčový prvek vízové politiky. Ta je dána smlouvou o fungování Evropské unie, má to právní základ, jasný právní základ. A je tu tedy možnost legislovat o této politice, vytvářet harmonizované postupy a podmínky při zpracování vízových žádostí za účelem krátkodobých pobytů a transitních pobytů. To znamená až 90 dní. Situace, tedy ta legislativa nebyla eh, zatím revidována od svého vstupu v platnost Eh, od roku 2010 a my bychom se měli poučit z našich zkušeností. Je vhodné také připomenout, že tento návrh není první první iniciativa byla dána, eh, byla navržena v dubnu 2014. První návrh přepracování vizového kodexu. Na tom jsme pracovali několik let, ale pak jsme trošku uvízli jednání v noci radě nepokročila navzdory značnému úsilí, energii, vloženému času. Ze strany vyjednávacího týmu. V průběhu tohoto jednání komise a rada se postavili proti ustanovení o humanitárních vízech, což byl požadavek všech našich zástupců průb, různých aktérů v průběhu slyšení, to byly nevládní organizace, experti, právníci. Všichni žádali, aby Evropský parlament zajistil určitě legální vstup do Evropské unie, aby lidé, když se sem dostanou, tak aby mohli žádat určitou formu humanitární eh, ochrany, takže humanitární víza. Rada však odmítla pokračovat v jednáních, pokud to nebude staženo. Trvalo to dva roky, ale v duchu kompromisu jsme nakonec požadavek eh, humanitárních víz stahli. A na základě sdělení z, vlastní iniciativy jsme se postavili k té věci trošku jinak a nyní žádáme komisi, aby představila samostatný legislativní akt k humanitárním vízum. Bohužel ten, ta patová situace v radě nadále přetrvává. Dokonce i poté, co jsme stáhli pozměňovací návrh o humanitárních vízech. Takže stávající návrh by měl usn- usnadnit cestujícím dobré víře navštívit Evropskou unii a přitom harmonizovat eh, uplatňování společných pravidel. Ten návrh reformy kodexu je vlastně určitým eh, výsledkem reakce na změny v oblasti migrace, víz bezpečnosti, eh, kontrol ostrahy hranic, to je hm, zcela zřejmé. Samozřejmě, že bezpečnost je posedla ostrahou hranic bezpečností, tedy je rada posedla a e, většina obsahu toho návrhu jsou určité technické prvky, určité praktické modality podávání žádosti, to postupu členských států, které jsou příslušné e, při rozhodování, poplatky, e, žádosti, formuláře, podpůrné doklady, lékařské doklady, technické prvky ale je důležité chápat, že tyhle ty technické prvky jsou samozřejmě důležité, protože určují možnost eh, tedy těchto, eh, těchto eh, návštěvníků, kteří v dobré víře navštěvují Evropskou unii. Ty postupy ve vízovém kodexu tudíž plní naprosto kritickou úlohu pro mnoho důležitých sektorů, už to cestovní ruch, podnikání, studium, eh, vzdělávání, výzkum. A to samozřejmě jsou věci, které jsou eh, naprosto zásadní pro Evropskou unii, které by Evropská unie měla splnit. Stávicí návrh eh, navazuje tu vízovou politiku tak, aby lépe vyhověla migračním bezpečnostním ohledům a ekonomickým ohledům souvisejícím s vnějšími vztahy Evropské unie. No a já osobně já osobně řeknu, jak, co si myslím. Já si myslím, podle mě to není úplně jasné, zda migrace a bezpečnost souvisí s vízovým kodexem. Není to až tak jasné. Na to upozornil i, um, i um, ten inspektor na ochranu údajů. V podstatě tady skoro hrozí, že se rozpustí ta hranice mezi bojem proti terorismu, um, zprávou migrace a vízovou politikou. A oni ty externí vztahy zase proto nejsou, k tomu nejsou tak relevantní. Když se podíváme na bezpečnostní, ekonomický aspekt, ono se to tady tak trošku přek, začíná um, spájet dohromady začíná to dokonce tyto bezpečnostní aspekty převažovat nad těmi ohledy rozvoje cestovního ruchu a ekonomického rozvoje. No, ale za, e, v tomto kontextu toho jaksi bezpečnostního přístupu, což je prostě jakási danost, tak to je. teď ve všem, co se týká komise a parlamentu, tak je to určitá nová, eh, nová role vízové politiky, jakožto taková páka readmisní politiky, nový článek 25a, spolupráce v readmisní politice, ta nabývá na významu. A zařazení těchto prvků do vízové politiky je nová věc, i když to už vyplynulo z rady různých dokumentů ale nikdy jsme to neviděli na legislativní úrovni v této složce. Takže komise samozřejmě si uvědomuje, že vízová politika může hrát určitou roli ve vztahu k třetím zemím, k readmisi, k migrantům. Komise připouští, že tedy jsem k tomu, že vízový kód neměl bránit eh, migraci. Původní myšlenka byla jiná, ale komise si také uvědomuje, že lepší spolupráce v oblasti readmise znamená, že nemůžeme používat pouze vízová, vízové kroky ve vztahu k třetím zemím, ale v případě potřeby musíme rozvinout ty určité politiky, které budou eh, jakýmsi, eh, jakousi směsí negativních a pozitivních eh, výzev, jako je rozvoj, ekonomická spolupráce, abychom jak si přesvědčili ty země. v této chvíli není, nejsou žádné eh, konkrétní doklady, se žádné doklady o tom, jak by se to mohlo promítnout do um, eh, radmisní politiky, ale je paradoxní, že komise a rada opakovaně řekly, že vízový kodex není tím vhodným místem, kde máme hovořit o humanitárních vízech, Oni na tom trvali, říkali ne, tady, tady, ne, tady to není vhodné, tady to není na místě. A ambasády členských stá, států v cizině a tak dále, že nejsou tím vhodným místem, ale přitom tady jim nepřijde zvláštní, že i když to nemají podloženo e, důkazy, tak si myslím, že vízový kodex má být nástrojem na dosažení eh, cílu readmise. To znamená v navracení lidí, jejich posílání zpátky tam, kam údajně patří. Takže poslední věc. Vyhodnocení dopadu dochází k tomu, že zvýšení té páky na nespolupracující země že prostě postrádá určitou specifičnost, kterou požaduje požadují pravidla pro lepší právní normy. Závěrem vás nemohu než ujistit, že já, jakožto zpravodaj, se e, dalšími stínovými zpravodaji udělám, uděláme vše, co je v našich silách, abychom tuto legislativu prosadili, aby byla schválena, aby, byla, aby byl dotažen ten legislativní postup do konce funkčního období. Jde o výsledek, protože je smutné, že tento mandát Evropské unie zatím má tak špatný, eh, špatný výsledek, eh, protože bylo to bylo zablokováno radou a Teď se eh, blížíme ke konci, ke konci mandátu, poslední části mandátu. Opravdu je to chabá, chabý výsledek. A pokud to uděláme, pokud se maximálně vynasnažíme, pokud zajistíme, aby to bylo konečně přijato, tak myslím, že tím splníme tu naši část. A e, samozřejmě spolu s pr- prací stínových zpravodajů, tak předložíme pozměňovací návrhy a myslím, že tomu pomůžeme a že zajistíme, aby se toho skutečně stalo. Děkuji. So now we go straight to our shadows, beginning with the... Eh, děkuji a nyní dávám slovo s tím zpravodajům. Nejdřív pan Becker za EPP. Děkuji. Pane předsedo, děkuji panu zpravodaji. Já souhlasím eh, na 100% s tím, co říká pan zpravodaj. Já vítám návrh komise, eh, protože podle mého názoru se soustředí na zásadní obsah toho, eh, jak by v budoucnosti mělo eh, vypadat dobré řešení. Také vítám, že se oddělí otázka humanitního víza, protože se o tom musí diskutovat odděleně. A také souhlasím, že se zahrnou otázky bezpečnosti, protože já si myslím, že otázka bezpečnosti eh, je adekvátně zastoupena v návrhu komise, i když nyní bych chtěla říci, že doufám, že co se týče digitalizace, dokonce plná digitalizace vízového procesu, takže se uskuteční dříve, eh, než tak, eh, jak s tím počítá komise. Doufám, že zde nepadlo poslední slovo k této otázce. Potom si myslím, že ta eh, hlavní myšlenka turisté, sportovci, umělci, tak tyto skupiny je potřeba podpořit, to je zcela zásadní. Tady diskutujeme o krátkodobých vízech, hovoříme o dnech, které potřebujeme a ke všemu se musí přistupovat seriózně. Náklady, tak zde vítám návrh komise, aby to byl konkurenčně schopný model EU v rámci globálního modelu. A závěrem bych chtěl poukázat na to, že eh, co se týče zjednodušení eh, celého procesu, to to považujeme za zcela zásadní, protože to je také eh, část toho, abychom těm, cestu, těm kteří cestují v dobré víře, tak abychom jim poskytli odpovídající servis. Doufám, že se tady tento Eh, tato problematika co nejrychleji provede a doufám, že by se to mohlo už posunout na 5. Eh, listopadu. Děkuji. Děkuji vám, pane Bekre. A za EKR vy eh, navrhujete pana Stevensa jakožto stínového zpravodaje? Ne, budete hovořit později. Dobře, a nyní brev za ALDE, takže já vám dám slovo později. Pan Depre, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, se eh, přátelsky obrátit na pana Lopeze Aguilarek, protože on eh, velmi dobře pohovořil a hezky pohovořil o stínových zpravodajích. Já pohovořím o postoji naší frakce a nebudu se úplně držet jenom té interpretace pana Lopeze Aguilarem. Já jsem velmi rád, že komise přišla s tímto návrhem, protože tam je velmi dobrá rovnováha mezi těmi, kteří cestují v dobré víře a zároveň eh, ochraňujeme bezpečnostní prvky, které souvisí s ostrahou hranic. Ale v pozici komise jsou změny ve srovnání s tím, co jsem navrhovala před čtyřmi roky. Jsou to důležité věci. Chtěl bych vědět, co vedlo komisi k tomu, že provedla tyto změny. Jaké k tomu byly důvody? Eh, protože se jedná opravdu o význačné změny. Co se týče humanitních víz. v rámci předchozího návrhu komise jsme se stínovými zpravodaji diskutovali hodně, ale došli jsme k závěru, že nebudeme moci pokročit, pokud budeme ne, nadále žádat, aby humanitní výzum bylo stále součástí výzového kodexu. Musíme na tom dále pracovat, ale nesmíme se toho nějak tvrdohlavě držet protože jinak bychom nepostoupili. A co se týče návrhu, tak jsou tam tři kategorie. My souhlasíme s některými záležitostmi, ale máme určité výhrady. Za prvé, my si myslíme, že je logické, aby se lehce zvýšil počet víz vzhledem k mezinárodním vztahům, ale když vidím, že v případě eh, dětí 6 až 12 let ze 6 eur jsme přišli na 40 eur, tak to mi přijde hodně. Jsme rádi, že eh, se může podat eh, žádost o výzum 6 měsíců předem místo 3 měsíců a jsme rádi, eh, že se také zkrátila ta lhůta z 15 na 10 dní, pokud je o informace ohledně žádosti. A já bych navrhoval, aby se to z těch 10 eh, dnů ještě zkrátilo na 5 dnů, pokud eh, už máme ty biometrické údaje o toho žadatele. Dost dobře nechápu, proč bychom měli zachovávat lhůtu 10 dnů, když už ty údaje jsou k dispozici. Také jsme velmi rádi, že komise přes výhrady rady se rozhodla dát do návrhu o vízech ty mnohočetné údaje, protože to považujeme za inovační prvek. A potom mám určité otazníky u těchto záležitostí. To, že se může eh, podat odvolání, pokud jde o ty externí poskytovatelé služeb. Takže, že by to nebyl konzulát, ale externí poskytovatel služeb. Já jsem liberál, ale já věřím ve pravomoc veřejné zprávy. Já si myslím, že se jedná o zásady, ale je to také technická záležitost. Nevím, jestli mě dobře chápete. Co to znamená, že my ponecháme v rukách poskytovatelů externích služeb sběr biometrických údajů a otisků prstů? Tak e, e, to znamená, že tady ještě pohovořím o té otázce zásad. Máme také výhrady, co se týče zvýšené ceny pro děti. A potom, eh, pokud jde o pojítko mezi eh, vízovou politikou a readmisní politikou, tak eh, já jsem ten, který o tomto hovořil, i když je to velmi okrajová část dohod. Dříve se dělaly slevy osobám ze zemí, které souhlasily s readmisní dohodou. Ale pokud se to zhorší, tak vlastně občané budou muset za to platit, protože se zvýší cena. Když se podepíše readmisní dohoda a vlastně o co nám tady jde? O sankce nebo o pobídky? A potom další věc, která mě zaujala a o čem bych chtěl pohovořit před komisí. V návrhu nevidím možnost digitálního víza protože já vždy nabývám dojmu, že tady musíme eh, prostě něco fyzicky nalepit, ale tady jsme přeci v digitální éře a občanům bychom mohli poslat eh, místo nějakého papírového dokumentu, místo eh, nějaké známky, no tak jim prostě říci, dostali jste výzum. Informovat je. Protože tak či onak je vše už digitálně zpracované. Tak eh, na co potřebujeme takovýto papírový dokument? Proč se nepočítalo s digitálním vízem? My se ale samozřejmě aktivně zúčastníme diskuzí a chceme, aby vízový kodex byl úspěchem a chceme také řešit otázku humanitního víza zvlášť. To znamená, aby to bylo eh, probíráno v rámci zvláštní oddělené problematiky. Dobře, eh, komise potom zareaguje. Tak so mycket. Det mesta har ju redan sagts, jag kan Děkuji. Co se týče popisu situace, tak já s tím souhlasím. Jedná se o dobrý návrh, který předložila komise. Komise už to eh, předložila v předchozím legislativním období či na začátku volebního období. A mám pořád ten názor, že humanitní výzum eh, by mělo být ve výzovém kodexu. Je přirozené, aby to tam bylo. Jedná se o humanitní výzum. Je mi jasné, že se k tomu nedopracujeme. Vím, že to není možné, ale i tak si myslím, že by to bylo nejlepší místo pro umístění humanitního víza. Podíváme-li se na návrh, který zde máme, tak si myslím ano, že je dobré, abychom to usnadnili studentům, podnikatelům, protože cílem bylo usnadnit jim cestu do EU. Ale nyní tady máme vlastně návrh, který má za hlavní cíl posílit vízovou politiku, aby to byl efektivnější nástroj na zvládnutí narůstajících výzev v oblasti migrace a to je úplně v rozporu s tím základním postem v tom novém návrhu. Je to tedy v rozporu s tím předchozím návrhem a proto jsem zcela zásadně proti. Je jasné, že turisti sem budou moci dále jezdit, ti, kteří budou potřebovat víza, ale když zároveň zvýšíme poplatek za výzum ze 60 eur na 80 eur a pro děti z 35 na 40. E, turisti často cestují s dětmi, cestují celé rodiny, takže se bude jednat opravdu o značné zvýšení poplatku. Stejně jako v minulosti se jedná o papírovou žádost, je to papírový model asi bude eh, třeba několikrát se vydat na cestu, aby člověk dostal výzum. A je možné, že se lidé rozhodnou, že nakonec do Evropy nepřicestují. A co se stane, když vám zamítnou vaši žádost a třeba máte dva dospělé a dva děti a dvě děti a tato žádost bude zamítnuta, tak je možné, aby tyto osoby dostali ten poplatek zpátky. To by tam eh, mělo být někde, aby se lidé vůbec eh, odvážili požádat o výzum, protože v případě, že ta jejich žádost bude zamítnuta, takže se jim vrátí peníze, tak to by bylo dobré. A potom další otázka k 25a. Tam je spolupráce. Není mi úplně jasné, v čem spočívají různé kategorie návratu, například bod 5. Komise by mohla tento bod vyjasnit. O co tady vlastně jde? Jestli se jedná o všechny občany, či všechny kategorie občanů, kterých se to dotýká. Myslím, že tak, jak je to tam dnes napsané, tak to není jasné. a Network for European Private Tourism, tak eh, tato organizace se kriticky staví k této části návrhu. Jsou tam i dobré části, ale tato organizace nahlíží negativně na zvýšení poplatků. A tato organizace se také vyjádřila. A bylo by dobré, kdyby si komise vzala v potaz tato stanoviska, protože musíme mít na paměti, že musíme lidem usnadnit, aby se dostali do Evropy a ne abychom to omezili pouze na zvýšený polpatek a poslali je domů. A posledním řečníkem je pan uh, Coelho a uh, Depre. And, uh... Ano, já uh Tady poslouchám kolegy a říkám si, eh, pane Aguilere, eh, vy jste říkal, že, je tady milion, že jsou tady miliony eh, cestujících bona fide, ale uvědomme si, že jsou tady skutečné věci, které nás ohrožují. Jako evropské občany hovoříme tady o, o vízech o vydávání víz. A tento výbor Liber, myslím, musí vyšetřit, taková děsivá mm, obvinění z toho, kolik e, šengenských léčebných víz se zneužívá. Hovoříme tady teď o zjednodušení procesu vydávání, ale e, dokonce i používání externích e, služeb, jako jsou tedy k, oti, k sejmutí otisku prstů. To je hrozivé místo pro korupci, nebo prostor pro korupci nebo pro kradení eh, víz. Pane Koli, vy jste říkal, že je to národní kompetence, ten eh, děsivý případ na Maltě, ale, ale my jsme tím eh, ohroženi. Takže nemůžeme říkat, že je to malská kompetence. Je evropská kompetence sledovat tohleto a kontrolovat. A teď se prodávají tisíce víz, takže je třeba na to upozornit protože tisíc víz se eh, prodává do eh, Libie, kde bojovníci ISISu eh, svobodně se pohybují. Kolik máme spících buněk islámského fundamentalismu někde? Chceme zase teroristické útoky na našich ulicích? Tak proto si myslím, pane předsedo, že musíme věnovat pozornost takovému Eh, obvinění 18. června. Tohle už eh, se dostalo na Maltě před soudem. Ale myslím si, eh, že je třeba tomu intenzivně věnovat pozornost té celé věci. A nemyslím, že to můžeme nechat jen tak na někomu jiném. Pokud chceme vydávat humanitární víza, tak potřebujeme větší kontrolu toho vízového procesu. Takže prosím, pozor, věnujme tomuhle pozornost. Děkuji. Teď stručný příspěvek eh, od pana Koaly a paní Zipl a potom eh, dáme slovo komisi. Takže pan Lopez Aguilar potom. Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, vteřinou na to, co, co říkal pan Škripek. Já jsem neříkal, že nemůžeme nic dělat. Je to znepokojivé, to, co čteme v tisku k Maltě. Všechny ty informace jsou znepokojivé, upřímně řečeno. Ale eh, problematičnější než víza je prodej eh, státní příslušnosti, protože podle smluv, pokud to Malťané prodávají, tak prodávají eh, evropskou, národnost, eh, evropskou státní příslušnost také, takže ten problém musíme řešit. A já jsem říkal, že musíme eh, přilížet k tomu, že největší kompetenci v tomto mají členské státy. Takže se musíme zamýšlet nad tím, co dělat, ale nikdy jsem neříkal, že eh, bychom to nějak pomíjet, je to znepokojivé a proto to musíme řešit. Jenom stručně k tomu výzovému kodexu. Hmm. Tento návrh je opravdu důležitý, zejména v tom eh, širším obrázku eh, lepší zprávy našich vnějších hranic. Eh, opravdu eh, to, jak je důležitá tato legislativa, eh, se ukazuje také v jejím přímém hospodářském dopadu na cestovní ruch. Jako zpravodaj vízového informačního systému já budu věnovat pozornost vývoji v této věci. Ten návrh na úpravu VISu nemůže být vnímán bez vízového kodexu. Z různých důvodů samozřejmě návrh na VIS eh, nelze také oddělovat od eh, návrhu na interoperabilitu. Souhlasím, eh, že žijeme ve výjimečných dobách, které se vyžadují rychlé jednání, ale jako parlament se musíme postarat o to, aby naše stanovisko bylo hm, hm, soustavné, koherentní. A to bohužel nemůžeme eh, říct u ostatních institucí, takže se těším na spolupráci se všemi eh, zpravodaji v této věci a to zejména o na tom výzvém kodexu. A ještě Birgit, jenom velice stručně, protože opakovaně tady hovoříme o kontrole našich hranic kvůli eh, islámskému terorismu. A ten terorismus tam pořád je, ale musím poukázat eh, na to setkání, které jsme včera tady měli se zástupci Europolu, kteří jasně řekli, že většina těch útoků, eh, eh, které buď uspěly nebo oni byly pokusy, v minulých letech souvisely se, se separatismem, nacionalismem, pravicovým i levicovým extremismem. Tohle musíme mít na paměti. když řešíme ta fakta, přihlížet k těmto faktům, že jenom potom musím, můžeme přijmout eh, správná opatření. Dobré, eh, tak to se setkalo s eh, velkým souhlasem, takže já bych byl rád, aby komise teď zareagovala, zejména na to, co říkal pan Depré, ale také další. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím velice stručně. Vazba mezi vízovou politikou a readmisí politikou Výzová politika eh, je jeden nástroj, samozřejmě mohou být další eh, politiky, jako je rozvojová a tak dále, které mohou zlepšit spolupráci zemí v readmisi, která, eh, jak víme, v některých případech není uspokojivá. Ten mechanismus, který navrhujeme, je flexibilní, uplatňuje se případ od případu, přilíží se k místním okolnostem, k vztahům se třetím zemím a je to také postupný přístup takže lze ho, ho uplatnit na určité kategorie cestujících, ne na populaci celých zemí. Takže je to vyvážené, musí eh, to být eh, založeno na eh, informacích, na oznámeních poskytovaných členskými státy. A my si myslíme, že je to vyvážený mechanismus, který se snadno aplikuje digitalizace, jak o tom hovořil pan Becker a pan Depré. Teď máme e VIS a mm, velký, e, velká část toho výzového procesu už je digitalizována. Všechna ta data o, o výdových žádostech a to rozhodování jsou už ve e VISu. Potom tady máme tedy tu o nálepku, vinětu, která má zlepšené mm, výzvy štítek, tedy ty mají zlepšené vlastnosti. Mm. na konci eh, roku eh, zlepšíme studie eh, estonské předsednictví tady udělalo velice dobrý kus práce a my samozřejmě do toho zapojíme parlament a členské státy a zainteresované strany, protože je třeba usnadnit ten výzový proces. Ano. K tomu poplatku za víza nezletilým od 0 do 6 se neplatí a od 6 do 12 to bylo 35 euro, to jsme zvýšili na 40 euro. Eh, v eh, posouzení dopadu jsme měli výpočet, že eh, se jedná o rozumné navýšení. Říkám, nenavýšilo se to od roku 2006. Konzuláty, a jenom to vysvětlím, tohle je poplatek, paní Evaro na to poukazovala. Je to na pokrytí administrativních nákladů na zpracování víz. Potom to výzum může být přiznáno nebo mm, zamítnuto ale tohle je prostě eh, na zaplacení těch zaměstnanců, kteří to dělají. Takže my si myslíme, že to je eh, rozumné navýšení. A je to nižší než uh, turistické destinace nebo Spojené státy nebo Austrálie a tak dále. Potom ten bílý proces pět dní. My si myslíme, že 10 dní je rozumné. Musí se dělat bezpečnostní kontroly, musí zde mít možná povin- bude zde možná povinnost s ostatními členskými státy. Musíme si tohleto projet. Eh. Takže eh, myslíme si, že tohle je eh, rozumná lhuta pro konzulární odezvu. Pokud jde o otisky prstů, tak my nic neměníme ve stávajícím výdovém kodexu musím to říct velice jasně, konzulát přijímá rozhodnutí. konzulát eh, o tom vždycky rozhoduje. Externí poskytovatel usnadňuje eh, mm, přebírání podkladových dokumentů, eh, otisků prstů a tak dále. A pak se to předává konzulátu, který potom rozhoduje o tom návrhu, o, tom, o té žádosti. České státy musí sledovat externí poskytovatele, to tam je v tom stávajícím výdovém kodexu. A my v tom návrhu ještě ta ustanovení o, o sledování externích poskytovatelů podpo- tedy posilujeme, protože je důležité, aby tito poskytovatele eh, řádně eh, naplňovali ustanovení výzvého kodexu. Pokud jde o to, co říkal o VISu pan Coelho, Samozřejmě eh, je třeba to vnímat v rámci komunikace, tedy toho sdělení. Tam je úplně nová politika a komise v této věci Ono se to eh, upravuje v separátním nařízení, ale je to provázané. A potom je tady otázka interoperability. Chceme eh, eh, využít interoperability pro přeskum žadatelů o víza. Žádostí o víza. Dobrá, děkuji pane předsedo. Myslím, že tím jsem pokryl všechny tyhle věci a rádi vám vysvětlíme tohle podrobněji, ehm, až ehm, to bude probíhat v trialozích. Děkuji. Děkuji, já jsem si vědom toho, že máme trochu uh, eh, spoždění uh, eh, mm, vzhledem k dalšímu bodu. Uh, omlouvám se kolegům, kteří na to přišli. Připomenu, že budeme mít uh, slyšení k výzvanému kodexu a k humanitárním vízům, a to říkám se zdrávě, protože to, a to nechci to říct si politicky, protože byste rozhodli o tomto oddělení a to proběhne 10. července, abychom dále vysvětlili co se s tím návrhem stane. Ale eh, jasné, eh, že se to oddělilo, tak jak o tom hovořila paní Valero. Myslím, že jsme eh, řekli víceméně všechno, ale chcete ještě něco, paní Valero? No, okay, that's... I'm just looking forward. Já se na to jenom těším. Těším se, až se rozjede. Pracujme, spl- splňme náš úkol. Samozřejmě, že jsou tu rozdíly, napříč politickým spektrem této sněmovny, ale snažme se najít tu správnou rovnováhu a při dobré kombinaci prvků můžeme zkusit dojít dospět ke kompromisu. Mějme na mysli, že kdysi existovalo mnoho různých institucí, byl svrchovanou oblastí členských států, ale už to tak není od Lisabonské smlouvy. Máme právní základ, který umožňuje harmonizované postupy, společný základ pro evropskou vízovou politiku, to tež se týká azylu a mnoha dalších otázek. Čili na tomto bychom měli pracovat, nenechat ten, nenechat ten mandát skončit. Takže se vynasnažme. Budu s vámi rád spolupracovat. Prezentace je 27. září tohoto návrhu. Děkuji vám za vynikající rozpravu a blížíme se k dalšímu bodu, což je bod 27, což je výměna názoru k legislativnímu návěru, návrhu o dočasném znovu zavedení kontrol na hranicích. Spravodajkou je Tania Fajon, která dostane slovo a uvede nás do tématu, takže bez jakýchkoliv dalších průtahu vám, Taňo, dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, Klore. Toto je samozřejmě složitá legislativa. Je to takové e, složité prostředí. Víte, že komisa, komise navrhla e, změnu pravidel interních kontrol v roku 2017 po dlouhém období kontrol na tedy eh, vnitřních hranicích šengenských států. Nyní v podstatě už jsou to tři roky, kdy Francie, Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Norsko nadále provádí tyto kontroly na vnitřních hranicích. Navzdory tomu, že maximální povolená doba jsou dva roky a stávající notifikace do 11. listopadu letošního roku. Údajné důvody jsou sekund, údajné sekundární pohyby. V Evropském parlamentu neustále voláme a volali jsme po zrušení interních kontrol a obnovení plného fungování Schengenu. I nadále máte za, máme za to, že podmínky nejsou plněny a že tyto kontroly jsou nelegální. Toto je kontext naší. Eh, práce, musíme to mít na paměti. Když jsme měli návrh komise na stole, tak samozřejmě ob, obecně, eh, obecné povědomí a obecný názor mezi našimi kolegy byl, že v podstatě chceme jen uvést, zlegalizovat stávající nelegální postupy. Eh, kolegové předložili 166 pozměňovacích návrhů, které probereme Mnohé z těchto pozměňovacích návrhů jdou podobným směrem jako zpráva, takže to nebude zas tak složité najít společný postoj. Je tu několik návrhů, které jdou úplně opačným směrem, úplně jiným směrem. Bude těžké eh, tudíž s nimi najít nějaký, nějakou, eh, nějaké společné slovo. Kontroly na vnitřních hranicích jsou nelegální, nejsou zdůvodněné. Musíme s nimi skoncovat. Moje hlavní otázka je, chceme Schengen zachovat? Ano, chceme. Můžeme se dohodnout na základních principech, že eh, kontrol na hranicích musí být pouze jakousi nejzaší možností. Potřebujeme větší bezpečnost eh, doložky a samozřejmě maximální období je potřeba regulovat, protože není dodržováno. Sekretariát už eh, dal k dispozici první návrh pozměňovací návrhu bude, budu hovořit se stínovými, stínovými zpravodaji o kompromisech a o mém přístupu, který jsem naznačila ve zprávě. Nyní bych využila příležitosti k tomu, abych eh, se s vámi podělila o několik postřehů ohledně eh, stávajícího stavu šengenské oblasti. Z předchozí diskuze vyplývalo, že interní kontroly mají bránit těm takzvaným sekundárním eh, velkým pohybům či tokům. A tato diskuze pokračuje i nadále. A to zejména po událostech v Německo, kdy německý ministr vnitra odmítá eh, registrované uchazeče o azyl a zavádí systematické, zabedli, by se systematické hraniční kontroly. To by bylo nejenom nelegální, ale vážně by to ohrozilo samotnou existenci šengenské oblasti. Dalším, další obětí by mohla být celá reforma. Uvidíme, co se stane. Neformální summit Bruselu příští týden. Ale já tady vnímám naprostý nedostatek důstojnosti a odpovědnosti za naše politiky a politiku a za uh, budoucnost Evropy. V Rakousku bude například uh, výcvik zvláštních uh, policejních sil, uh, včetně vojska, uh, včetně armády, asi tisíc lidí na hranicích. A ten scénář je, jak zatlačit zpět velký počet uprchlíků. Bude to sledovat několik médií. Kritici jsou z různých uh, stran i z mé země. Pouze 13 migrantů bylo, 30, 39 bylo uh, zadr, zadrženo, zatlačeno zpátky do Slovenska a Zdá se, že evropští eh, představitelé naprosto selžou v reformě azylu. Ještě horší, když dva členské státy začnou eh, hovořit o řešení eh, za nějaké záležitosti bilaterálně, čím třeba podkopají jakékoliv evropské řešení. Takže toto je, toto je ten kontext. Je to skutečná výzva. Ráda vyslechnu i naše stínové zpravodaje kteří velmi dobře pracují a také komise a radu. Děkuji. Děkuji, Tania. Děkuji za zmínku toho kontextu. Je to opravdu velká výzva. Není možné to nezmínit. A mnozí naši stínoví zpravodajové tu, ne, tu nejsou. Bodo tu je. Možná si vemte slovo jako první. Prosím, Horel. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat Taně. Myslím, že je to dobrý, dobrá zpráva, dobrý kus práce. Řečeno, eh, že pod, podporujeme návrhy, které Taně učinila, kompromisy, že budeme moci podpořit všechny kompromisy. Ale chci si trochu vrátit čas se eh, podívat na ten švédský kontext. Mě mě se dotýkají ty eh, kontroly pokaždé, když navštěvuji matku eh, ve Švédsku. Musím vždycky jet vlakem z Dánska do Švédska. Ze začátku ty kontroly byly opravdu drsné kontrola identity, policejní kontrola na druhé straně, bylo to hodně, hodně kontrol na hranicích. Teď se to vrátilo do situace, kdy jsou to jen pouze namátkové kontroly, aspoň ze švédské strany. Cílem bylo eh, v podstatě zabránit vstupu migrantům a uchazečům o azyl. V podstatě Eh, ale přitom kdo Švédska, kdokoliv se stejně může dostat, takže přijde určitě něco jiného. Orgány říkají, že to že jde o zachování veřejného pořádku, ale já myslím, že to neplní cíl. Nemyslím si, že Švédsko by mělo žádat jakékoliv roz, eh, prodloužení těchto kontrol. Jak bychom na to měli reagovat? Měli bychom se připravovat na legislativní zhoršení podmínek v Schengenu, protože prostě členské státy to nezvládají. Zvlášť, zvlášť že se to tu děje taková harmonizace, ale směrem eh, k horším a horším podmínkám, směrem dolů. Vidíme, že ty podmínky se stále a stále zhoršují. A pravidla, která máme, ztrácí prioritu, ztrácí jaksi to napětí budeme mít zasedání stínových zpravodajů a bude rozhodně zajímavé se o tom bavit s radou a s komisí. Ano, samozřejmě potřebujeme nějakou eh, aktualizaci ze strany rady a zatím nemáme. Takže to si vyslechneme si radu, předsednictví později a nyní má slovo Natalie Griesbeck. Děkuji, Klode. Dovolte pár slov jménem Sofie Intveld, která tedy tam, e, která bohužel musela odejít. Samozřejmě díky Taně Fajon je to téma nesmírně důležité z hlediska jednoty a soudržnosti Evropské unie. A my jsme ve skupině, která je zajedno s, těmi, s tím e, směřováním Tany. Vím, že to je velice důležité, aby existovala určitá flexibilita nezbytná, aby nedošlo k fragmentaci, roztříštění Evropské unie. Ta soudržnost je dnes potřeba víc než kdy dřív. Takže Sofie eh, ta, Staňou na, naváže kontakt co nejdřív. Ano, děkuji. No, to, je, to jste řekla velice hezky. Je to citlivá otázka, ale má přitom značný dopad. Takže si jenom slyšet uh, tu aktualizaci rady, jestli nám rada může říct, co dělá, uh, čili předsednictví, prosím. Pane předsedo, syní poslanci a poslankyně, děkuji vám za pozvání. Děkuji za možnost vás oslovit za jménem rady v těch eh, posledních dnech bulharského předsednictví dlužno přiznat, že uplynulý půl rok nebyl snadným eh, obdobím pro nás, ani pro další členské státy, pro celou radu, pro celou Unii. Pokud jde o šengenský uh, eh, hraniční kodex, tak tam jsme naši práci odvedli. S potěšením vás informuji, že rada dosáhla cíle, který původně vypadal jako jakási Mission Impossible. 19. června evropští vyslanci za radu schválili mandát k vyjednávání. O návrhu jim se mění hraniční kodex ve vztahu k dočasnému znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Na základě tohoto mandátu rakouské předsednictví zahájí vyjednávání s parlamentem, jakmile bude schválena pozice. Všichni se shodneme na tom, že šengenský prostor měl nepochybný přínos pro Evropany a rada se snaží tyto výdobytky zachovat. Navržený pozměňovací návrh by členským státům umožnil znovu zavést eh, hraniční kontroly na období maximálně jednoho roku celkem byly by, byla by tam také určité bezpečnostní doložky, které by měly být splněny, bezpečnostní kritéria, aby byla zajištěna eh, přiměřenost a nezbytnost těchto opatření, včetně posouzení dopadů a konzultačního mechanismu. Když by, to, když by trvaly ty kontroly déle než 6 měsíců, vydá komise stanovisko. Děkuji vám za vaše pozvání a za pozornost. Okay, thank you very much and thank you. Děkuji za to, eh, že jste eh, představil současnou situaci, kdy končí eh, předsednictví. Tanjo, je to opravdu velmi důležitá problematika, na které pracujete. Chcete se ještě vyjádřit? Ano, Děkuji, Claude. Já bych chtěla stručně zareagovat eh, na to, co řekla eh, Rada. Vzala jsem v potaz eh, přístup Koreperu k této tematice tento týden a my si podrobně přečteme text Rady. Co vám mohu říci nyní, je, že tam jsou důležité otázky v mandátu Rady, ale s politováním musím skonstatovat, že eh, se během prvního roku nepočítá se eh, součástí rady v případě dočasného zavedení eh, vnitřních kontrol. To se týká toho, co jsem navrhovala v mé zprávě. Eh, komise musí opravdu být skutečnou strážkyní smluv a musí zasáhnout v případě, že se kodex respektovat nebude. A vzhledem k tomu, jak politickou se strana komise, že v některých případech eh, odmítá eh, zakročit, když členské státy jasně porušují právní stát, tak uvidíme, jak to bude vypadat s vyjednáváním. Jak říkáte, tato eh, problematika je velmi citlivá, ale se zpravodaji budeme postupovat velmi citlivě. Eh, co se týče toho, že komise je strážkyní smluv, tak o tom se nyní eh, hovoří v poslední době dosti hodně, tak nevím, jestli by na to chtěla komise zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Já jsem neměl v úmyslu vystoupit. Pan předseda, nemusíte, nemusíte, protože jsme pozadu, ale můžete třeba říct jednu větu. Zastupce komise, my souhlasíme s výchozí pozicí paní zpravodajky a to, že musíme Eh, chránit eh, Schengen, zachovat ho, ale otázka je, eh, jak by se toto odrazilo v návrhu. Jak už jsem řekl, v Dubnu my nechceme regularizovat tuto situaci. My pro, jenom chceme přizpůsobit doložku tak, abychom lépe zareagovali na současné výzvy Existuje maximální lhůta pro dočasné znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích, ale teprve od roku 2013 v rámci vízového kodexu. V rámci vlád Schengenu toto bylo zavedeno, ale e, bylo to dohodnuto na, v jiném kontextu, když se jednalo o dlouhodobou hrozbu pro bezpečnost, ale to už není tak jako dnes. Proto my jsme se snažili přizpůsobit šengenský mechanismus těmto novým hrozbám. A potom e, samozřejmě probíhá diskuze ohledně maximální lhuty pro kontroly na vnitřních hranic a potom existují různé e, záruky, které by měly e, zaručit spolupráci sousedících států s těmi, kteří zavedli vnitřní kontroly. Trialog se bude muset zaměřit na tyto otázky, které se týkají záruk a potom je tady eh, otázka té příliš dlouhé prodloužené lhuty, zali by tam měla být úloha rady či ne. My budeme ale aktivně a konstruktivně se zúčastnit trialogu, abychom se dopracovali ke eh, vhodnému přizpůsobení šengenského kodexu. Pan předseda, ano, všichni se aktivně zúčastní trialogu. Ano, eh, my jsme chtěli vidět, jak je to s pozicí, otázkou pozicí rady, ale dobře, my to zjistíme později. Eh, děkuji, Tanjo. A bude ještě k tomu probíhat eh, další důležitá diskuze a samozřejmě během trialogu. Děkuji. Um, Vážení kolegové, dále na programu je eh, společné zasedání s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví FEM. Jedná se o slyšení obchodování se ženami a dětmi v souvislosti s migrací. Eh, prosím, dejte nám chviličku, abychom toto slyšení eh, připravili a slyšení je naplánované na 10.30. Začínáme tedy v 10.30.